Dobré ráno, kolegové. My eh, se vrátíme k našemu programu a půjdeme rovnou na eh, bod číslo 15, což znamená, že se budeme eh, věnovat spolu s paní komisařkou Vestager digitálnímu zákonu o digitálních službách. Chtěla bych připomenout, že že eh, paní eh, místo předsedkyně komise eh, bude s námi tedy hovořit o tomto zákoně o digitálních službách, digitálních trzích a budeme se bavit také o datové strategii. To souvisí s naší zprávou o tomto zákonu o digitálních službách, na kterém pracujeme, na které pracujeme, takže já věřím, že tady bude mnoho otázek a já bych nyní poprosila paní eh, místopředsedkyni komise o její úvodní vystoupení v délce zhruba 10 minut. Mrs. Vestager, you have the floor. Now you hear me. Tak teď mě slyšíte. Dobře. Děkuji vám za pozvání. Především blahopřeji paní eh, Aně Kavasininy, Eh, za zvolení novou předsedkyni tohoto výboru. Já velice se těším na naší budoucí spolupráci. A také bych chtěla poděkovat výboru eh, pro vnitřní trh a zpravodaji panu Salibovi za hm, velice bohatě rozpracovanou zprávu o zákoně o digitálních službách eh, skutečně to na mě udělalo dojem a musím, mohu vás ujistit, že určitě budeme eh, vaše připomínky brát v úvahu, pokud se týče těch dvou zákonů o digitálních službách a digitálních trzích, jejichž návrhy eh, předložím ještě v letošním roce. Naše pohledy se poměrně shodují, pokud se týče způsobu regulace služeb v digitální oblasti v Evropské unii. Tak především je třeba, abychom eh, vypracovali ambiciozní reformu pro digitální oblast Evropské unie. Eh, komise chce, aby evropští občané byli lépe chráněni online, eh, tam, kde si kupují zboží nebo digitální obsah na internetu. Chceme také zajistit její základní práva, to znamená eh, svobodu, svobodu tedy názoru a další práva Naším cílem je poskytnout eh, vhodné podmínky eh, pro digitální služby tak, aby mohly eh, inovovat a aby se mohly rozvíjet v Evropské unii. V souvislosti s krizí s COVID-19 a která tedy bohužel do značné míry přetrvává, tak musím říct, že konkurenceschopnost našeho trhu je zásadní pro to, abychom eh, se eh, dostali z krize co nejrychleji a opravdu jednoznačně. Eh, my chceme tedy v Evropské unii vnést věcí do přeshraničního poskytování služeb, tak aby skutečně to byl společný trh a mohl se takto rozvíjet a růst. V té zprávě, jak jste zmínili a zdůraznili, že potřebujeme také eh, stanovit, jak to má být zodpovědnost eh, těchto eh, poskytovatelů digitálních služeb. Chceme, aby se to řešilo na evropské úrovni, aby bylo všechno transparentnější a aby nad vším byl vykonáván dozor. My musíme říct, že jsme chceme tedy aby nadále fungovaly naše eh, zásady, jako je tedy ta eh, klauzule o společném trhu. Eh, to chceme nadále podporovat a posilovat. Dále chceme vnitřní trh řádně posilovat tím, že budeme podporovat konkurenci a chceme zajistit zejména skutečně konkurenceschopnou platformu nebo platformy online. A v této souvislosti, nebo to souvisí tedy s tím eh, zákonem o digitálních trzích. Eh, tady máme ještě dva eh, doplňující pilíře. Za prvé jsou to jasně sformulované závazky a zákazy. A za druhé tržní Eh, nebo eh, eh, režim možnosti vyšetřování na trhu a také možnost napravovat jeho selhání. Já jsem velice potěšená, že i v tomto smyslu se naše pohledy zbližují. Měli bychom skutečně společně zajistit to, aby Evropská se stala globálním standardizátorem a usnadňovatelem dostupnosti digitálních služeb. My doufám, dosáhneme dobré dohody o mm, různých návrzích, protože takto budeme moci e, zajistit e, digitální budoucnost Evropské unie, Evropy. Samozřejmě, že v poslední době eh, se všude tedy posiluje ten digitální aspekt, eh, to bude pokračovat, bude se to šířit. Eh, snažíme se zajistit to, aby také evropská průmyslová odvětví se této příležitosti chopila, abychom tedy měli průmyslová data, abychom to měli ve všech, ve, ve zboží, také řekněme v rozvoji dopravy. A prostě jde o data, která nebudou daty e, osobními. Chceme tedy vytvořit e, společný trh pro data, a tak aby tato data mohla být využívána pro nové inovativní e, služby a také pro společenské potřeby. Také chceme zajistit, aby firmy a jednotlivci měli kontrolu nad daty, která sami vytvoří. To znamená, že potřebujeme evropský rámec pro zacházení s daty, eh, zejména tedy v oblasti citlivých veřejných dat. Takový rámec nám umožní sdílení dat eh, uvnitř Evropské unie eh, a také vytvoří pocit důvěry v mechanismy sdílející data. Také se nám takto pomo- usnadní vytváření společných evropských datových prostor. E, to bude tedy pro výrobu, pro zelenou mobilitu a také to pomůže evropským, evropskému průmyslu. Předpokladem efektivního sdílení dat je důvěryhodná a bezpečná infrastruktura. Tady potřebujeme vytvořit silné garance eh, pro použitelnost zákony. Potřebujeme příslušné ekosystémy datové a také evropské cloudové služby. A eh, tady Evropská unie pracuje na evropském cloudové, Evropské cloudové federaci zatím ve stádiu projektu. Další věc je využívání dat. A zde, jak asi víte a jak pravděpodobně budete souhlasit, Evropa má všechno, co potřebuje k tomu, aby se stala globálním lídrem v oblasti eh, umělé inteligence. Pokud tedy chceme eh, vytvořit eh, evropský pas, tak je čas tedy je čas, abychom tedy se do toho pustili právě teď, eh, jak v oblasti rozvoje umělé inteligence, tak i eh, omezování rizik. Komise a parlament, eh, zdá se, mají stejný cíl a to, abychom měli zdravý a i do budoucna orientovaný právní rámec pro umělou inteligenci. To určitě vytvoří nové příležitosti pro evropské podniky který z toho se postupně tedy vyvine evropský digitální trh a e, spotřebitelé, tedy v neposlední řadě, budou moci využívat e, produktů a služeb, e, které potřebují umělou inteligenci. A všechny tyto produkty a služby musí být bezpečné a vycházet zásadně, tedy z evropských hodnot. Toto je zásadní. Je třeba, abychom Eh, nastavili správně rovnováhu eh, mezi riziky, která přináší umělá inteligence a zároveň na druhé straně, mm, abychom byli schopni plně využít její potenciál. Toto by mělo být eh, velice jasně zacíleno do služeb, do, do míst, kde vyplývají, ze kterých vyplývají ty výhody a také rizika. Dále bychom tady měli mít tedy eh, eh, eh, také prostředky. Z těch 750 miliard, které si chceme vypůjčit, by asi 20% nebo nejméně 20% mělo jít do digitální oblasti. Čili je třeba, aby veřejné prostředky zajistily tu kritické, to kritické množství investic, tak, abychom se mohli do toho pustit, to znamená umělé inteligence, data, eh, cloud computing a tak dále. Eh, přičemž je třeba také dbát na kybernetickou bezpečnost, tak, aby nám to všechno fungovalo důvěryhodným způsobem. Eh, veřejné peníze by měly tedy být zde spojeny s prostředky soukromými, protože samotné veřejné prostředky nestačí spolu s příslušným rozpočtem z eh, eh, více letého rozpočtu, jako digitální Evropa a eh, další, tak to je také příležitost pro členské země a jejich angažma ve společných investicích a ve společném boji za dosahování těchto výzev. V této souvislosti má Evropská komise identifikovány Eh, takové ty vlajkové lodě, které by měly eh, naše digitální schopnosti zvýšit. A já myslím, že to je úvodem ode mne všechno. Velice se těším pro naši výměnu názoru a eh, parlament skutečně a tento výbor mě velice povzbudil v tom, co dělá. Děkuji vám. Um, thank you so much for your input. Děkuji mnohokrát za váš projev, paní výkonná místo předsedkyně. Teď tedy budeme mít první kolečko otázek eh, s koordinátory a další bude s poslanci. Teď eh, dám tedy slovo panu Švábovi. Eh, děkuji, paní Kavat. Děkuji, paní místo předsedkyně. Manner. You have been describing uh, this exercise on Děkujeme paní místopředsedkyně za to, že jste přišla mezi nás. Já si myslím, uh, že uh, byste se měla uh, vyjádřit k otázce Do the outmost. A tady se jedná o přijetí, protože já si myslím, že před eh, několika lety už jsme řekli, že by se mělo přistoupit eh, k opatřením. A já bych se chtěla zeptat na to, co si myslíte o opatření amerického ministerstva, eh, které se zaměřilo na řešení určitých problémů s velkými společnostmi. A my jsme si řekli, že Eh, zde v Evropské unii jsme nikdy nebyli schopni opravdu zakročit a bohužel nemůžeme říci, že to, co dělá DG.com, je efektivní. Ale každopádně Evropský parlament je na vaší straně. A potom a druhá otázka. Umělá inteligence. Vy jakožto místo předsedkyně se musíte zaměřit na provádění těchto myšlenek a umělá inteligence pro mě jsou eh, služby tedy to, co um, služby pro klienty. A my už máme směrnici o službách, takže co si myslíte, že bychom měli udělat nad rámec eh, směrnice, která se tím eh, zabývá? Tedy pokud je otázku otázku eh, proporcionality, protože tady se jedná otázku legislativy ze strany parlamentu. Děkuji, um, Vestager, no, you now have three... Děkuji, paní Vestager, teď máte tři minuty. Ano, děkuji, Andráši. Můžu vás požádat, jestli byste zopakoval tu poslední část své otázky, ta jsem úplně nerozuměla. Um, yes, I... Ano, ale já jsem snad mluvila anglicky. A, takže zopakovat poslední otázku. Nevím, co bylo za problém. Moje poslední otázka se týkala toho, že umělá inteligence jsou uh, služby. Máme zde směrnici o službách, směrnici o testu proporcionality, které se tohoto týkají. Takže co můžeme dělat z právního hlediska mimo těchto směrnic, abychom našli pravidla týkající se umělé inteligence? To byla moje druhá otázka. Ano, děkuji. Já nevím, co se stalo, uh, ale prostě jsem tu otázku neslyšela. Máme dva legislativní návrhy. První je akt o digitálních službách, o tom mluvíme už nějakou dobu, a druhý je akt o digitálních trzích. Eh, akt o digitálních službách má za cíl vytvořit povinnosti eh, pro poskytovatele digitálních služeb, abychom zde měli odpovědnost a transparentnost. Cílem je vytvořit nový vztah eh, mezi eh, dohledem v zemích původu a důvěrou eh, v cílových zemích, protože to je zásadní, abychom eh, dále netříštili jednotný trh, tak jak ho tříštíme teď legislativou jednotlivých členských států. Samozřejmě k tomu členské státy často mají dobrý důvod a proto je velmi zásadní mít tyto návrhy. A pak máme ten akt o digitálních trzích, který se týká fungování trhu. Jeden z důvodů pro uh, tento návrh je, že potřebujeme uh, velmi opatrné uh, vynucování práva v oblasti digitálních služeb. Proto máme například oblast vyšetřování Apple a Google a to ale není dost. Potřebujeme se podívat na fungování trhu celkově. A proto eh, akt o digitálních trzích vezme v potaz eh, vlastně ex ante eh, zákazy pro digitální gatekeepery. Budeme zde mít seznam kritérií a zároveň druhým cílem bude Eh, nástroj pro šetření trhu. V současnosti máme nástroje jen pro podniky, ale chceme mít i nástroje pro trhy eh, v případech, kde eh, například jsou citlivé vůči sedlání trhu. Já jsem tu americkou činnost sledovala s velkým zájmem a myslím si, že to, co dělají, je velmi důležité, ale uvidíme, co z toho bude. Pak, co se týče umělé inteligence, myslím, že zde máme asi tak 23 eh, různých eh, legislativních dokumentů, které řeší různý výrob, různé výrobky. A eh, zde bude důležitá především otázka funkcionality umělé inteligence. Zároveň ale musíme zajistit, že zde mám, že řešíme případy, kdy umělá inteligence e, může způsobit porušování pravidel, například v oblasti nediskriminace. E, zde už máme legislativu v oblasti například hraček, strojů a tak dále. A tu musíme sladit e, s případy využívání umělé inteligence, které by mohly poškodit naše hodnoty. Děkuji. Ano, děkuji. Teď za S a D Kristen eh, Scheinemusser. Děkuji. Já jsem ráda, že mohu hovořit dánsky s, paní, s vámi, paní Vestagerová, eh, pro Evropskou unii, je důležité, abychom měli tuto diskuzi, která se eh, týká vnitřního trhu, který musíme eh, zachovat digitální vnitřní trh a potřebujeme také globální řešení. My s vámi souhlasíme, ale jak to můžeme všechno udělat? co je zcela zásadní, to je náš proces standardizace v Evropě a měli bychom být průkopníky, měli bychom to zrychlit. A jak můžeme zajistit, že tato standardizace bude rychlejší? A potom eh, ta otázka té platformy a digitálních eh, strážců. Potom platform to business, jak to tedy vypadá s platformami B2B. Eh, protože nemáme k tomu tu správnou legislativu pro ty digitální strážce Gatekeeper. A potom závěrem, když eh, máme data v oběhu na trhu, tak se musíme zaměřit eh, na údaje, která, které jdou mimo EU. Na toto se musíme také zaměřit, jak se to ošetří. Děkuji mnohokrát. Uh, Krysle, já se omlouvám, že vám odpovím anglicky, ale myslím, že to je pro všechny asi nejjednodušší. Eh, jsem opravdu ráda, že jsem v Evropském parlamentu slyšela eh, svůj rodný jazyk. Co se týče nastavování norem, to lze dělat různými způsoby. Uh, Za prvé máme organizace pro tvorbu norem a zde je opravdu důležitá opatrnost Viděli jsme například e, v Mezinárodní unii o komunikaci, že zde byly návrhy, které by úplně převrátily internet vzhůru nohama. To by vytvořilo opravdu velkou změnu. A myslím si, že je pro Evropu důležité v takovémto případě být lídrem a koordinovat strany, které spolu souhlasí, abychom byli schopni um, se stavět proti odstraňování standardů. Například v oblasti uh, rozpoznávání obličejů je důležité, abychom se nestali jen subdodavateli. A takže v oblasti mezinárodních uh, organizací pro normy máme spoustu práce před sebou. Druhou oblastí je eh, naše vlastní regulatorní aktivita, která vytváří standardy. Eh, například GDPR v tomhle byl jasný příklad. V Evropské unii samozřejmě eh, si uvědomujeme, že musíme být ještě efektivnější a pomoci občanům, aby kontrolovali svá data. Takže i když tohle je stále nedokončená práce, tak to inspirovalo celou řadu eh, lidí všude na zemi. Nenutně, že by skopírovali toto nařízení, ale dalo jim to představu, že jedinec by měl mít moc nad svými daty. A myslím si, že to je ta správná cesta, protože Evropa jako jednotný trh je dost velká, aby byla velmi přitažlivá. Takže pravidla, která nastavíme tady, eh, budou zároveň otestována pro podniky, které fungují globálně. A myslím si, že je tedy důležité eh, propagovat i tento směr. Já bohužel nevím nic nového o implementaci eh, v Platform to Business to vzniklo eh, velmi před krátkou dobou, ale určitě se k tomu ještě vrátím, protože máte pravdu, jedná se o velmi důležitou legislativu, protože eh, to dává podnikům, které na platformách závisí základní práva, tedy práva vědět, eh, jak jsou zhodnocení, proč jsou hodnocení a co dělat, pokud jim například hodnocení zmizí. Takže k tomu se určitě ještě musím vrátit. A co se týče přístupu k datům to v současnosti interně řešíme, především v oblasti citlivých veřejných dat. My eh, samozřejmě nebudeme navrhovat, že by se citlivá data měla sdílet, ale budeme navrhovat modely zprávy v případě, že ke sdílení dochází jestli by to tedy mělo být tak, že kdo první přijde, ten první bere, nebo že eh, některé podniky budou eh, mít jako první eh, přístup k těmto datům, která můžou být velmi cená v oblasti inovací. Stále ale v tomto ještě v práci pokračujeme a jestli jsem správně vycítila ve vaší otázce konkrétní názor, tak já myslím, že ho sdílím. Myslím si, že hráči, kteří jsou na tomto trhu aktivní a platí zde daně, by měli být ti, kteří dostanou první přístup eh, k veřejným aktivům, která vznikají na základě eh, dat našich daňových poplatníků. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní Vlad Votoš eh, za Renew. Děkuji, paní předsedkyně, vážená výkonná místopředsedkyně. Děkujeme za to, že jste věnovala čas na to, abyste hovořila tak důležitém tématu, kterým je digitalizace Evropy. Pokud se podíváme na otázku digitálního trhu, tak eh, si musíme přiznat, že existuje skutečná revoluce. Jedná se o média, svobodu médií a jak spolu komunikujeme jednotlivci a podniky. Eh, jedná se o to, co se děje v sousedství eh, našich eh, domovů, továren a tak dále. Jakožto spotřebitel se nám otevírají nové horizonty. Jedná se o otázku schody výrobku, pokud o kvalitu výrobku, jakost a někdo musí být odpovědný. Většinou se jedná o dovozy výrobku, které se prodávají na internetu. A má komise nějaké řešení problému, který eh, pro mě je tím největším problémem? A potom druhá věc. Sociální média. Sociální média nám napomáhají, abychom byli v kontaktu a kdykoliv chceme či potřebujeme s našimi voliči a přáteli. Stačí jenom kliknout a dostaneme více informací a pomocí newsfeedu máme obrovské množství informací, ale jsou tam také reklamy ze strany těch, kteří vlastní média. Existují studie, které jsou více či méně spolehlivé, které ukazují, že tyto praktiky manipulují a rozdělují naše společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový jev, tak bych se chtěl zeptat paní Vestagerová, jestli existují nějaké studie hodnocení dopadu, jakým způsobem média či eh, reklamy eh, se zaměřují a zacilují na určité kategorie a jaké výsledky či opatření musíme učinit, jaká pravidla vytvořit, abychom eh, zvrátili tyto negativní dopady eh, sociálních médií, abychom využili všech eh, pozitivních věcí, které nám tato revoluce, tedy digitální revoluce, nabízí. A nyní dávám opět slovo paní výkonné místopředsedkyni. Paní Vestagerová, máte slovo. E, po všech těch měsících já pořád dělám to samou chybu. E, to jsou opravdu zásadní otázky, protože řeší Eh, jak je naše demokracie ovlivněna tím, že komunikujeme novými způsoby, jak jsme propojeni novými způsoby, ale také, že můžeme být eh, manipulováni novými způsoby. Já si myslím, že eh, nejhorší věc, kterou jsme zažili, to byla otázka Cambridge Analytica, tedy bezohledný způsob přístupu k údajů osob a eh, jednal se u údaje, které v žádném případě se nezamýšlelo, že budou takto zneužity. Jedná se tedy o otázku akčního plánu pro demokracii. Eh, vede to paní Věra Jourová a bude na tom pracovat do konce tohoto roku a přijde s návrhem. Ano, je velmi důležité, abychom eh, obnovili naší demokracii ve světle toho, co se momentálně děje. Co jsme dělali do posud, je, že máme kodex chování z několika platformy a určitě všichni souhlasíte, že tady je prostor pro zlepšení. Nejenom pokud jde o kodex chování, ale také eh, pokud jde o důsledky. A nyní vám nemohu říci konkrétní názvy studií, ale mohu vám říci, že už bylo učiněno hodně, aby se pochopilo, co tedy se děje a existují e, tedy odpovědi na to, co vám ty jednotlivé služby poskytují. E, považuji za zajímavou iniciativu, Eh, tedy že lidským právem je právo na informaci. Eh, to znamená eh, informace, které nebudou nějak negativně ovlivněné z předsudky že budou založené na faktech. A já si myslím, že to je velmi zajímavá diskuze. Eh, tady v případě naší demokracie a problémům, kterým eh, čelíme, tak eh, vlastně my se neschodneme na tom, jaké problémy musíme řešit. Takže i když třeba nebudeme souhlasit s řešeními, tak aspoň bychom se měli shodnout na tom, jakým problémům čelíme. Děkuji. Thank you. And now we move to... Děkuji. A nyní Alessandra Basso za ID. Děkuji. Eh, big data to je jedno z nejdůležitějších eh, témat, pokud jde o digitální svět. Eh, velké nadnárodní internetové společnosti každý den ukládají údaje o evropských občanech při používání služeb. A tyto údaje se potom používají pro vytváření podrobných profilů občanů a společnosti jako celku. Tento eh, proces ukládání údajů a vytváření profilů dnes eh, tato věc je velmi netransparentní. A je to vlastně ten nehodnot, nejhodnotnější produkt z internetu. A evropští občané jsou eh, zdrojem informací pro nadnárodní společnosti, které používají tyto údaje a zpravují. Zároveň se zdá, že průmyslová strategie, která byla dodnes použita, tedy vytvoření interních překážek, ale ne externích překážek, tak to neumožňuje eh, dohnat eh, dobu a myslím si, že to těžko doženeme. Proto bych se chtěla zeptat paní komisařky v jakých eh, odvětvích eh, dochází k dobré zprávě eh, dat, třeba v případě umělé inteligence. Mám na mysli například autonomní vozidla nebo údaje pro zdravotnictví. To jsou oblasti, kde big data mohou být zásadní. Chceme vědět, která strategická odvětví by byla cílem těchto opatření. Vzhledem k tomu, jak spoždění e, jsme v EU, pokud jde o big data a pokud jde o umělou inteligenci, protože doposud jsme neviděli žádné e, akční kroky v rámci průmyslové strategie, které by byly efektivní. Takže chceme vědět, s jakými přímými opatřeními komise počítá e, v těchto odvětvích. Děkuji. Thank you. Mr. Stella, Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Ano, eh, Samozřejmě vždy tady máme diskuzi ohledně toho, eh, zali průmyslová politika bude efektivní a vlastně v čem spočívá průmyslová politika. Ale my jsme přišli eh, v únoru s novou průmyslovou strategií, to bylo letos, a my poskytneme aktuální informace, z čeho jsme se poučili během lockdownu a samozřejmě tady se jedná o otázku o závislosti na e, dodavatelském řetězci, jak to můžeme diverzifikovat, aby podniky netrpěly e, tím, že to musí zadávat e, třetím stranám a že tedy nebudou služby poskytnuty. A potom dalšími věcmi by bylo to, pokud se stanoví selhání trhu a e, máme e, projekt Evropského zájmu pro makroprocesory a pro baterie, to je velmi zajímavé. Nedávno mi bylo řečeno, že je projekt pro baterie, který umožňuje, že investice do e, baterií jsou nyní tedy významnější tyto investice než v Číně, tak si myslím, že skutečně máme průmyslovou strategii a kde si myslíme, že Evropa má velký potenciál a hodně co nabídnout, tak to je právě eh, v rámci podniků. My jsme eh, mm, nebyli schopni vytvořit eh, vnitřní trh v případě rozvoje sociálních médií. Také se nám nepodařilo mít kapit, trh, společný trh pro kapitál, pokud je o rozvoj. A když se podíváme na Eh, čínská eh, média sociální média a že mají obrovskou velikost, ale vidíme, že oni eh, začali tím, že mají vnitřní trh jeden jazyk a mají mnohem lepší přístup ke kapitálu. samozřejmě bychom neměli se dopouštět stejných chyb, pokud jde o tu další vlnu digitalizace, tedy digitalizace průmyslu. A zde Evropa má velmi silnou kulturu a tradici, pokud je podnikat pro rozvoj podniků, um, inženýrské služby a veškerá inovace a s tím související přístup. Ano, vy říkáte, že se jedná o průmyslová odvětví, je to tedy třeba eh, zdravotnictví, eh, autonomní vozidla, eh, strojírenství, protože my vidíme, že nyní se toto digitalizuje a to povede k obrovskému množství průmyslových dat. A e, to bude tedy založené na číslech. Také to souvisí s veřejnými službami, e, voda, elektřina, e, veškeré mm, tyto služby, které jsou zcela zásadní pro to, aby společnost fungovala. A zde máme opět eh, prostor pro obrovské množství dat. Zde je opět obrovský potenciál, pokud jde o zelenou dohodu, ale také co se týče inovace a v neposlední řadě ještě taková e, připomínka osobnějšího rázu k tomu, co jste řekla na začátku, ale pokud jde o Evropu, tak uživatelé sociálních platform e, jsou ochotni dát eh, souhlas a to eh, umožňuje, že se vytváří obrovský objem dat a to umožňuje také převod. A málo kdo eh, si přečte všechny ty podmínky, než klikne a dá souhlas. A, a vlastně, když vy dáváte souhlas, eh, tak eh, ty informace tam jsou opravdu obsažné. A myslím si, že je důležité, aby se toto řešilo, eh, jak by se mohl souhlas využít jako skutečný nástroj pro to, aby lidé věděli, jakou datovou stopu za sebou nechávají a co vlastně všechno umožní, pokud je o data. Thank you so much. Now we move... Děkuji a nyní za zelené. Paní Fanspáren, tak. Děkuji, paní Vestakerová. Paní komisařko, určitě dobře víte, že náš on, společný trh online eh, je dominován obrovskými internetovými platformami a ty jsou tedy velice mocné. Takže oni nejenom tedy eh, ovládají náš společný trh, ale také naše základní práva. A my proti tomu musíme bojovat tím, že dáme větší výběr našim spotřebitelům. Čili my potřebujeme vytvořit jiné platformy, další platformy a musí to být uděláno eh, jednoduše a rychle je třeba, aby se eh, zvýšila interoperabilita jednotlivých platform. Můžete nám, paní komisařko, říci, eh, co konkrétně chystáte v tom eh, zákoně o digitálním trhu, právě aby se docílilo tohoto? Děkuji. Máte pravdu, když říkáte, že digitální obři jsou tak velcí, že si skutečně mohou prosazovat eh, na trhu vlastní pravidla. To by samozřejmě eh, bylo menší problém, kdyby to byla pravidla, která jsou přátelská fervé konkurenci, ale bohužel tomu tak není. My samozřejmě vítáme aby eh, všichni byli tedy úspěšní v Evropě a nemáme tady žádný, žádnou možnost zakázat monopoly. Ale to, co vidíme eh, v oblasti Google, tak tady skutečně je vidět, že se neplní eh, předpoklady zodpovědnosti. Tam máme vlastně ten Google, Apple Pay, Amazon data, takže tady skutečně podezříváme, že eh, některá z těch pravidel opravdu nejsou proto, aby eh, zajišťovala eh, zdravou zodpovědnost. Samozřejmě, že my tedy potřebujeme i menší platformy, takové ty, které umožňují nakupování a, a také streamingové služby. Samozřejmě v GDPR, eh, což není úplně moje oblast, ale eh, máte skutečně právo eh, zacházet se svými daty a nebo máte vlastně možnost žadovat stejná pravidla, když třeba měníte banku nebo nějakého jiného poskytovatele. A teď je otázka, jestli to spotřebitelé také využívají.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 My eh, vlastně už hovoříme o tom, že je třeba chránit eh, spotřebitele nebo uživatele, ale je třeba dbát také na to, aby eh, tato ochrana neomezovala jejich svobody. Mám tady otázku, která se eh, týká eh, toho evropského ID, jak to navrhla paní eh, von der Leyen. Co chcete udělat pro to, aby toto ID nevedlo k jakési centralizaci uživatelů? Tady jde vlastně o kontrolu využívání dat. Jaké garance by měly členské země v tom, aby Evropská unie zde eh, nenahrazovala členské země v oblasti toho evropského eh, identifikačního průkazu. Eh, my tady samozřejmě máme svobodu investic a já tady především hovořím nebo myslím na tu zelenou dohodu. Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom tady měli eh, takový ten eh, digitální bonus pro vlády, které chtějí investovat do transformace. Bude to možněno takto? So, Madam Commissioner, the floor is yours. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Tak já začnu s tím evropským ID, s tou evropskou identitou. Tak samozřejmě eh, vy, když eh, se přihlašujete do, nějakou, do nějaké služby, tak eh, vám tam nabízejí přihlášení Googlem nebo Facebookem nebo e-mailem. A samozřejmě cílem je často vytvořit si více dat o vás. Zatímco takový pas eh, v podstatě vás jenom identifikuje, nic víc. Takže my bychom chtěli tedy eh, právě toto omezit jenom na ten pas. Pas vám vydává vaše členská země. Já mám třeba eh, také dánský, paspor, dánský pas, ale on má i svoji stránku evropskou. Také členské země, Eh, vám také vydávají průkazku, občanský průkaz v našem případě. A to by něco takového chceme na evropské úrovni, abychom tady měli eh, dostatečně, ale decentralizovaný systém. Je to poněkud eh, složitější. Podívejte, my tady máme občanské průkazy národní, a tady jsou určité eh, eh, huby nebo eh, prostě možnosti elektronické, které nám umožňují, aby se tento občanský průkaz mohl uplatňovat také jinde, v jiné členské země a stejně. Čili my teď máme tedy jaksi směrnici a standardy, které toto, které toto upravují. A pokud to budeme mít eh, skutečně decentralizovaný systém, tak to bude velice bezpečné, což je důležité, abychom tedy své identity měli bezpečné. Eh, my se tady obracíme na členské země, které s tím mají velké zkušenosti poněvadž eh, ta myšlenka je jednoduchá. Když se můžete identifikovat, eh, tak je to dobře pro vaši protistranu, ale zrovna tak můžete lépe důvěřovat těm, kteří se identifikují stejným způsobem. Eh, pokud se týče těch investic, tak já jsem byla velice ráda, že šéfové vládu a stát Eh, potvrdili to, že 20 toho našeho fondu obnovy může jít do digitální oblasti. Eh, to je několik desítek miliard eur a samozřejmě budeme mít určitý čas na to, abychom to využili, ale také část eh, by měla jít do té zelené transformace. Tam to má být 37%. Ale mezi těmito dvěma oblastmi bude docházet k přesahům, eh, poněvadž třeba digitální investice do senzorů eh, ovládajících spotřebu vody, tak určitě bude mít také svůj zelený efekt. A já myslím, že takových příkladů bude možno uvést více. Takže členské země budou moci prostě eh, si ty investice nastavit tak, abychom eh, de facto měli dostatečný objem investic v té digitální oblasti a mohli dělat velké kroky vpřed. Děkuji. Gue Martin Šardevan. Yes, uh, good morning, madam. Dobré dopoledne, eh, paní předsedkyně, paní komisářko jak já tomu rozumím, tak vy jste se setkala eh, s eh, starosty a občany eh, z Evropské unie, abyste si tedy zlepšovala eh, své porozumění tomu a vlastně to, že lepší zapojení právě této úrovně společnosti eh, se lepší praktičnost té platformy. Mě by zajímalo, jestli budeme mít také nějaký povinný instrument pro místní úřady, Eh, kteří eh, by mohli získávat třeba data, dejme tomu, od Airbnb, a nebo jestli tedy eh, budeme mít tedy nástroj pro výměnu těchto údajů. A druhá věc, máme tady částečně monopolizovaný digitální společný trh a já tedy doufám, že se také bude Eh, řešit eh, interoperabilita, transparentnost a tak dále, ale pořád je tady otázka té dominující pozice a to vlastně se týká jenom několika málo firm. A mě by zajímalo, jestli tedy eh, se budete snažit o rozbití těchto monopolů v tom digitálních trhu. A pak tady mám ještě poslední otázku. A to je ten systém zodpovědnosti. Eh, v, to, v tom eh, digitálním zákonu by měla by být takzvaná, takzvané ustanovení dobrého samaritána. Čili eh, tam bude nějaké sledování, monitorování, ale bude tedy transparentnost zavedena v podobě hm, jaksi konkrétního závazku tak, aby firmy mohly být ambicioznější a vlastně mohly tedy zavést silnější režim zodpovědnosti. Děkuji za zodpovězení mých otázek. Děkuji. Tak já možná nebudu schopno, schopná v této chvíli zodpovědět na všechno, poněvadž, jak víte, my ještě ty návrhy eh, nemáme dopsané do konce. Je pravda, že já jsem se setkala eh, s řadou starostů a primátorů velkých eh, evropských měst, které mají eh, velké zkušenosti s Airbnb, to znamená platformy, které umožňují nabízet k pronájmu domy a byty. Některé, v některých případech to byla celkem dobře fungující jasná spolupráce, někde ty zkušenosti byly různé, čili to je jaksi něco, co je dobré, ale je třeba to jaksi udržovat v rovnováze, tak aby se tím eh, nezvyšovaly příliš ceny nájmu a tudíž i bydlení pro domácí obyvatelstvo. Co se týče dat, která se mají poskytovat úřadům, tak tady to ještě nemáme dopracované, ale podle mě by určitě pomáhalo to, kdybychom zde měli povinnost znát svého zákazníka. Abyste tedy věděli, s kým máte co dočinění. A to by eh, samozřejmě eh, věděli, kdo vlastně je poskytovatelem té platformy a, a také uživatel, že by se musel tedy identifikovat tak, aby byl dohledatelný takže eh, tím to by jaksi motivoval lidi dodržovat místní pravidla. Eh, já myslím, že tady eh, je to tak, že dnes to máme vyřešené různými pravidly v různých městech. Některá města umožňují 40 dní, jinde to může být déle. Některá města tedy vybírají turistickou daň, jiná ne. Čili já si myslím, že tady prostor pro decentralizované dohody tady jsou, ale je třeba to nastavit správně. Takže my tedy jsme měli debaty o tom a já doufám, že tedy eh, starostové a primátoři jak si eh, z toho si odvodí, eh, jaké, jaký to mohou mít průspěch. Pokud se týče rozbíjení velkých firm, tak já si myslím, že v Evropě by to bylo proveditelné, kdybychom měli nějaký konkrétní příklad a v něm dosáhli nápravu. Ale zatím toto nemáme. Takže já zatím tady jaksi nemám žádnou eh, nápravu a myslím, že taky nemáme žádný koncept, který bychom mohli legislativně potvrdit protože eh, my bychom museli vymyslet něco, co eh, bude s jistotou fungovat a to je něco, do čeho budou asi zapojeny soudy a bude to trvat dlouho. Takže my víme, že eh, tyto firmy mají svou roli v evropské ekonomice, ovšem musíme to nějakým způsobem vymyslet. Pokud se týče zodpovědnosti, tak samozřejmě ta debata probíhá. My o té zodpovědnosti musíme tedy vědět trošku víc. Víme, že každá platforma není zodpovědná za každou položku, která, kterou tam někdo eh, uploaduje a třeba chce něco nabízet. To tak nejde, že eh, pokud se to týká nelegálních produktů nebo nelegálních vyjádření. Takže tam nějaká ta zodpovědnost eh, u těch platform musí být. Děkuji tak teď se dostáváme, kolegové, k druhému kolu e, otázek. E, máme trošku spoždění, takže prosím, abyste všichni dodrželi minutu a půl a paní Vestager potom dvě minuty na odpověď. A teď dám slovo Pablovi e, a Pariasovi Severiovi za EPP. Dobrý den, vážená místo předsedkyně. Ten refrén zní velmi hezky, ale chceme si vyslechnout celou skladbu a uvidíme, jestli to bude hit. Je to věc nás všech. Eh, co se týče podnikatelů a nedostatek eh, příležitostí eh, pro digitalizaci, existuje roztříštěnost trhů, je to špatné pro malé a střední podniky a více než 60 veškerého bohatství práci vytváří malé a střední eh, podniky, kterých je 90 A dnes jsou podniky dezorientovány a orientují se více na národní oblast, ne na evropskou. Takže a navíc je, se to měří v globálním eh, měřítku. A s těmito pravidly je nemožné, aby naše podniky mohly být úspěšné v globálním světě. Řešení. Musíme začít eh, třeba e, jak ty podniky to mohou vyřešit, že začnou pracovat a musí vyčkat, až nějaký gigant je koupí. A v Evropě to oslavujeme, ale pro mě to není důvod k oslavě, naopak. Ale to není vina podniků, je to Eh, kvůli pravidlům, které máme, protože podniky nevědí, eh, zdali eh, mají sázet na něco takového, jako to tenkrát udělala Nokia. Musíme to udělat, aby to bylo pozitivní pro pracovní trh a pro naše podniky, protože zatím to pro ně pozitivní není. Pro koho je to pozitivní? Pro ty giganty internetové a ti nejsou evropští. Zdá se, že my chápeme, v čem spočívá problém, ale je potřeba to vyřešit. Musíme mít mít pravidla, opatření pro to, aby malé a střední podniky měly alespoň stejné rovné podmínky ve vnitřním trhu. Je potřeba zjednodušit předpisy. Nejedná se o to, že bychom vytvářeli nějaké monopoly nebo upřednostňovali nějaké jiné podniky. A už končím, paní předsedkyně. Jde o to, aby jsme e, přizpůsobili legislativu, abychom měli ekosystém, který by umožňoval podnikům růst ptám se na následující. Co chce udělat Evropská komise pro to, aby se přizpůsobil regulační rámec potřebám malých a středních podniků? Jak můžeme zaručit jejich uh, konkurenceschopnost? Děkuji. Uh, thank you very... Děkuji mnohokrát. To je obtížná otázka, už je obtížná velmi dlouhou dobu, protože je to takový smíšený balíček máte firmy, které by chtěly eh, se rozrůst a stát se tím příštím obrem na inovativní digitální scéně, ale existují i podniky, které se vytváří proto, aby se prodali kde si vlastník prostě řekne, ne, já se chci posunout ke svému dalšímu nápadu a chci eh, prodat tuhle firmu co nejrychleji. Takže máme všechno v některých případech inovace musí být integrovány do větších firm. V současnosti s e, vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž řešíme, že bychom měli plně využít naše existující pravidla pro uh, hospodářskou soutěž, konkrétně článek 22, který umožňuje uh, hodnocení akvizic Evropskou komisí, aby zde eh, zhodnotila, zda může dojít k poškození hospodářské soutěže v případě té akvizice, jestli jsou potřeba nějaká eh, nápravná opatření, aby nedošlo k poškození daného trhu, protože například eh, akvizice ze strany velké firmy může působit problémy v oblasti ochrany dat. My tento mechanismus plánujeme řešit na jaře příštího roku eh, a eh, zhodnotíme to, jak jste řekl, v posledních letech řada evropských startupů byla koupená velkými firmami. To jasně ukazuje, že máme velký potenciál, máme silnou inovativní scénu, ale také to ukazuje, že eh, musíme více pracovat na tom, aby tyto firmy zůstaly evropské a měly tu ambici se rozrůst. Právě proto jsou také eh, důležité tržní unie, protože eh, je zde také eh, otázka kompetence. A v situaci, kdy nějaký podnikatel má výborný nápad a chce se rozrůst, tak také potřebuje, aby se k němu připojili další lidé a přinesli více kapitálu. A to považuji za velmi důležitou věc. Kromě toho samozřejmě existují stovky a tisíce malých a středních podniků, které nejsou digitální jako takové, ale které se digitalizovat chtějí. A to je opravdu náročné. Máme ty digitální huby ve členských státech, které jim v tomto pomáhají, ale i v současnosti jen 20 těchto podniků je digitalizováno. A my tohle chceme změnit bez ohledu na jejich odvětví. Děkuji. Thank you. Thank you. We... Děkuji. Teď za SAD pan Benifej. Děkuji, paní eh, komisařko. Já se chci zeptat, na roli umělé inteligence na našem vnitřním trhu. Umělá inteligence samozřejmě přinese řadu příležitostí, ale také rizik. Pokud eh, chceme eh, stále si zachovat lidský přístup, jak už jsme řekli, a bojovat proti nekalé hospodářské soutěži, která eh, poškodí konkurenceschopnost Evropy na globální scéně, tak musíme vzít v potaz předpisy, regulaci, jak funguje a kdy. Musíme identifikovat rizikové a nerizikové oblasti a chránit práva spotřebitelů. Chci se zeptat, zda komise plánuje vytvořit efektivní a účelný systém kontroly a systém kompenzace. Eh, když tedy identifikujeme ty dva typy rizik, tak by mě zajímalo, jaký typ legislativy eh, využijeme eh, například na řešení diskriminace ze strany algoritmů. A pak by mě také zajímalo, eh, jak plánujeme řešit instituční dohled nad transparentností legislativy. Abychom měli transparentní legislativu, eh, si myslím, že nám pomáhají už eh, současné předpisy, práce parlamentu, práce tohoto výboru a dalších výborů. To umožňuje občanům vědět, o čem se debatuje v parlamentu. V komisi máme veřejné konzultace, máme zhodnocení dopadů a eh, to znamená, že občané jasně vidí, jaký návrh jsme předložili a jaké kroky k němu vedly. V oblasti umělé inteligence, jak víte, jsme vytvořili bílou knihu eh, a dostali jsme spoustu zpětné vazby na tuto bílou knihu. Velmi často se v této zpětné vazbě objevovalo to, že jsme navrhli dvojí eh, přístup, eh, řadu případových studií a řadu odvětví, které když se zkombinují, tak se jasně ukáže e, typ umělé inteligence, který potřebuje extra kontrolu, protože zde může docházet k porušování základních práv. A z veřejné konzultace nám vyšlo to, že lidé říkali, my nechceme tenhle dvojí přístup, nás zajímají právě ty konkrétní případy užití. Protože například Eh, technologie v oblasti náborů eh, je velmi riziková z hlediska diskriminace a v žádném odvětví nechcete náborovou diskriminaci. Eh, stejně tak ji nechcete ani v soudnictví, ani například v armádě. Takže se opravdu soustředíme na ty konkrétní příklady užití. Zároveň, co se týče nediskriminace, tak výrobci eh, umělé inteligence musí být schopni zaručit, eh, z čeho pochází jejich data. Musí tam být vysvětlitelnost. Jak už také vidíme, eh, umělá inteligence často nepotřebuje spoustu dat, do začátku, ale učí se na základě dat, se kterými se setká. A tím se dostáváme zpátky k lidem, protože samozřejmě eh, naše, my svou společnost budujeme na základě sebe samých. A to znamená, že je potřeba, abychom my sami se nechovali diskriminačně. Protože vedle nás je ta umělá inteligence, kterou učíme za pochodu. A v neposlední řadě eh, někdy Eh, umělá inteligence eh, pomáhá v oblasti náborů a v případě, že je skutečně jasně eh, bez předsudků, tak to může pomoci nám jako lidem překonat své vlastní předsudky, které jsou opravdu velmi vytrvalé a velmi silné. Ale ještě nejsme hotoví s návrhy v oblasti umělé inteligence, takže naše plány na vývoj tady ještě nejsou úplně dodělané. Děkuji. Děkuji znovu EPP Arpa Kokulary. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A, a dobré dopoledne, paní Vestager. Děkuji že jste s námi přišla na tuto debatu ve výboru IMCO. V rámci balíčku DSA navrhujete tak zvanou regulaci ex ante, která řeší eh, gatekeeper platformy a neumožňuje jim zneužívat svou dominantní pozici na trhu. Tím, že vlastně eh, by preferovali své vlastní produkty ve eh, výsledcích hledání nebo že by vyžadovali, aby u nich uživatelé zůstali. Vy jste sama zmínila, že potřebujeme proporcionalitu ve tvorbě předpisů pro digitální odvětví. Já si myslím, že bude opravdu velká výzva vytvářet pravidla, která budou schopná řešit tyto konkrétní problematické praktiky a zároveň nebudou přehnané, nebudou poškozovat inovace a malé a střední podniky. Jak tedy zajistíte, že zároveň vyřešíme problémy s těmito gatekeepery a zároveň uh, se tím nezvýší uh, finanční a regulační zátěž na malé a střední podniky v Evropě? Well, thank you. Ano, děkuji. To je opravdu zásadní otázka. My se eh, co nejvíce snažíme nejprve soustředit na malé věci, na detaily. Eh, jak bude fungovat eh, regulace týkající se malých a středních podniků právě pro malé a střední podniky? Malých podniků se to, co děláme v našich předpisech, které teď vyvíjíme, prakticky nedotkne. Je tudíž velmi důležité si definovat jasně rozsah a zajistit, že ten rozsah je správný, že se dotkne platform s velkou tržní silou, pro které vytváříme ty nové povinnosti. Tento rozsah by měly definovat kritéria, která nám umožní uh, hodnotit, uh, které platformy tato kritéria plní a které tudíž tu tržní sílu mají. A e, když někdo tržní sílu má, tak nám přijde přiměřené na něj tyto povinnosti uplaňovat. A pokud někdo těmto kritériím neodpovídá, tak e, naopak e, nespadá do působnosti této legislativy a nemusí tyto povinnosti plnit. Myslím si, že právě takto musíme tuto zásadní otázku řešit. Tedy jak vytvoříme rovnováhu mezi potřebou regulovat reálné problémy a potřebou umožňovat co nejvíc inovace a potřebou umožňovat malým a středním podnikům dále podnikat. Takovéto podniky eh, často nejsou nijak problematické v této oblasti. A já si myslím, že právě tohle nám umožní tuhle rovnováhu najít. Eh, jasně říci, na koho se tato legislativa vztahuje. Děkuji. Děkuji. Teď za ID pan Lakapel. Dobré dopoledne. Mnohokrát jsme zmínili digitální odvětví, ale já nechci zapomenout na to, že jste komisařkou pro hospodářskou eh, soutěž. Eh, nedávno eh, jsme řešili otázku ve Francii, kde jsme řešili privatizaci užitečných částí IDF, eh, čímž by se zanechaly jen ty části, které vlastně nemají žádný zisk. A to je velký problém eh, v oblasti hospodářské soutěže. Já zde mluvím o IDF i o digitálním sektoru. Tato eh, součást, která bude liberalizovaná, právě řeší chytré sítě, a další vývoj, který je důležitý pro digitální odvětví. Eh, je eh, to velmi důležité, protože kdybychom eh, zde oslabili poptávku, tak budeme ohrožovat veškeré cloudové produkty v Evropě a zároveň také superpočítače. Tohle roztržení IDF tedy bude ohrožovat naše dodávky IDF eh, v současnosti zásobuje jaderný sektor, který eh, je ztrátový. Já se tady chci zeptat, můžete potvrdit tyto informace? A jak vaše strategie bude řešit elektrické sítě? A souhlasíte, že cena elektřiny eh, může potenciálně ohrožovat konkurenceschopnost digitálního sektoru? Uh, Děkuji. Ano, máte pravdu, uh, když říkáte, uh, že tedy to, co říkáte o mě, jakožto o mé odpovědnosti, o hospodářské soutěži. Já nevím nic o těchto plánech, protože to by nebylo naší věcí, protože my jsme k té otázce vlastnictví neutrální kde eh, se eh, můžeme projevit, to je otázka reformy, eh, kdyby došlo k nějakým komplikacím pro poskytovatele na trhu s elektrickou energií. Pokud je tam podpora, nebo bez podpory, tak tam musí být eh, závazky pro to, aby ti, kdo jsou na trhy, tak aby mohli soutěžit. Ale my jsme neutrální, pokud jde o vlastnictví a já nevím nic o plánech pro privatizaci. My máme velmi konstruktivní diskuze s eh, francouzskou vládou, ale jak jsem eh, řekla, to není nic, co by se nás týkalo. Otázka elektrické energie jako takové, pravděpodobně asi také víte, že jsme e, se zabývali otázkou e, mechanismu pro kapacitu, protože když členské státy Eh, převádějí svůj energetický mix směrem k obnovitelným zdrojům energie, tak tam máte eh, vždy eh, nějakou nahromaděnou kapacitu pro případ nějakého výpadku nebo když trh není v rovnováze. A zde e, přichází otázka e, provádění práva hospodářské soutěže, aby takovéto kapacitní mechanismy se nepoužívaly pro e, dotace těch, kteří se zúčastní těchto různých mechanismů, které sice jsou potřeba, ale aby tam nebyla nadměrná kompenzace. My tedy se zabýváme těmito tématy v Eh, otázkou mm, trhu s elektrickou energií nezávisle na otázku eh, vlastnictví. A nyní eh, Alexandra Gíze za zelené. Gaze, you have the floor. I'm speaking. Can you see me? Místo předsedkyně paní Vestagerová jsem velmi ráda, že vás tady vidím. Mám dva dotazy. Minulý týden v parlamentu byla jasná většina, když jsme hlasovali o zprávě pro DSA a že se odstoupí od mikrozacílených reklam. A jak už řeklo několik našich kolegů, to je velká uh, pobídka pro to, aby se obcházelo právo na soukromí, či dokonce porušovalo. Je to otázka souhlasu mm, eh, a potom se polarizuje obsah. A to je také jeden z těch důvodů, proč Eh, eh, příjmy eh, z reklam klesají. Takže tady byla výzva pro parlament, aby se toto řešilo a já chci vidět, zali komise toto bude sledovat a stačí ano či ne. A potom ještě bych se chtěla zeptat na eh, systémy, které jdou na trámec reklam. Víme, že systémy rekomendav eh, třeba eh, ty, ta doporučení ze strany Facebooku pro připojení ke skupinám a víme, že třeba tam byl exe, extremistický obsah a 64 osob z určité skupiny se tam připojilo a to souvisí s algoritmy. Takže eh, komise, jak se chce zaměřit na transparentnost těchto algoritmů a my, jakožto demokratická společnost, chceme vědět a máme právo na to vědět, o jaké algoritmy se tam jedná. Well, thank you. Eh, děkuji vám. K vašemu prvnímu dotazu eh, bohužel nemohu odpovědět pouze ano či ne, protože ještě interní diskuze neproběhla k tomuto eh, návrhu, eh, tedy odstoupit od zacílené reklamy, což je podstatou tohoto podnikatelského modelu, že můžete tam přidat reklamy, které jsou relevantní pro ty osoby, které to dostanou. Eh, takže se k tomu z komise budeme muset vrátit. A pokud jde o ty eh, doporučující systémy, tak tam to má negativní stránku věci, má to i pozitivní stránku věci, že lidé si mohou najít věci, které jsou pro ně zajímavé. Myslím si, že je důležité, abychom to dali do rovnováhy. O co se vynasnažíme, je, abychom uvalili Eh, velkou potřebu transparentnosti, to je to, co se tady děje, ale ještě jsme to nedokončili, eh, ty naše úvahy, jakým směrem by se to mělo ubírat. Děkuji. A nyní za SAD Alex Saliba. Eh, vážená eh, výkonná místo předsedkyně paní Vestagerová, děkuji vám za to, že jste opět přišla mezi nás, abychom hovořili o těchto důležitých věcech. Minulý týden, eh, jak zopakovala většina mých kolegů, parlament odhlasoval tři velmi pokrokové a ambiciozní zprávy, které se týkaly aktu o digitálních službách. Evropská komise má připravit svůj návrh 2. prosince, tedy balíček Eh, DSA. Vy jste tedy řekla, že zatím ještě nic eh, hotové není, co se týče těch důležitých věcí, jako je například umělá inteligence. Můj první dotaz je následující. Pokud jde o eh, harmonogram DSA, tak je to nějak spožděno, nebo komise opravdu představí to, jak bylo dohodnuto. Na plenárním zasedání Evropský parlament odvedl výbornou práci k aktu o digitálních službách. Eh, jak plánuje Evropská komise zapracovat eh, naše výsledky a především zprávu z tohoto výboru pro budoucí návrh DSA. Chceme být ujištěni o tom, že doporučení, se kterými přicházíme, důležitá doporučení, eh, která odhlasoval výbor pro vnitřní trh, tedy řešení nezákonného obsahu na internet, oznamovací eh, mechanismus, onlineová reklama, odpovědnost pro internetová tržiště a potom otázku eh, Eh, your Business eh, Customer, eh, tedy pro digitální hráči a jak se toto zahrne a zohlední v balíčku DSA. A poslední dotaz, kolegové, už přišli s několika připomínkami, které se týkají pravidel ex ante, Eh, jedná se eh, velkých eh, platform, které vytvářejí prostředí, kde se naruší hospodářská soutěž. IMCO jasně stanoví, že chceme, aby to byl nástroj pro vnitřní trh. Může komise vyjasnit, zdali přijdete s návrhem nástrojem ex ante, což bude zvláštní nástroj od revize nástroje pro hospodářskou soutěž. Bohužel eh, čas nás tlačí. Paní komisařko, máte slovo. Eh, děkuji vám. Bohužel nemohu zodpovědět eh, váš dotaz, když nemám ještě celou tu část, protože vy jste se ptal, zali tam bude všechno to vám bohužel nemohu zatím říci, já bych vám chtěla poblahopřát k odvedené zprávě, k odvedené práci na těchto zprávě a chtěla bych eh, říci, že určitě velká část eh, vaší zprávy bude v tom našem materiálu. My pracujeme velmi tvrdě na tom, abychom to dokončili do začátku prosince, tak jak už bylo eh, před nějakou dobou řečeno. A několik eh, slov k architektuře. Máme akt o digitálních službách, který bude se řešit otázkou odpovědností a povinnostmi poskytovatelů digitálních služeb a jakým způsobem toto provádět. Eh, to bude odpovědnost eh, v zemi původu, kde je registrována platforma aby se e, vytvořila důvěra mezi zemí původu a mezi zemí, kde se služby použijí. E, to je tedy akt o digitálních službách. E, potom máme akt o digitálních trzích, to je tedy druhá část. A potom máme otázku pravidla ex ante, kde se ukládají povinnosti pro ty, kteří jsou součástí oblasti působnosti co se tedy smí dělat a co se nesmí. A poslední věc, eh, nástroj pro šetření trhu. Eh, eh, v rámci pravidel pro hospodářskou soutěž máme nástroje pro ehm, mm, šetření podniků. A toto je tedy třetí oddělená část v rámci Eh, aktu pro digitální trhy. My jsme diskutovali o právním základu s naší právní službou. Pro nás je samozřejmě zcela zásadní, aby byl Evropský parlament plně zapojen. Děkuji. Děkuji vám. A posledním eh, řečníkem k tomuto bodu je Morten Lokegaard za Renew. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem eh, přiletěl z Kodaně eh, kvůli této eh, schůzi, takže buď máme krátké lety či dlouhé schůze. Protože paní Vestagerová je z Dánska, tak já budu hovořit dánsky. Co se týče zprávy, a e, tato e, zpráva už tady leží na našich stolech velmi dlouho. A my máme e, stejné problémy, které máme 10 let. A že členské státy nepřistupují flexibilně. A potom já se ptám, co můžete jako komise udělat, abyste tomu dali nějaký impuls. Tady v parlamentu už nás to stojí velké úsilí, ale co můžete udělat z komise, abyste postrčili členské státy? A možná paní komisařka by mohla pronést nyní svá závěrečná slova. E, děkuji. Ano, e, Mortene, toto je komplikovaná otázka. Já si myslím, že jsme doposud e, nezaznamenali dostatečné úspěchy. Já doufám, že pokud jde o task force pro eh, provádění vnitřního trhu, eh, cílem je, aby zde existovala větší kultura vnitřního trhu eh, protože Task Force pro provádění vnitřního trhu se sestává ze všech členských států a z komise a pracovní plán je daný zprávou, která identifikuje překážky v rámci vnitřního trhu. A práce v rámci eh, Task Force je to, eh, co eh, by mělo připravit půdu pro otázku služeb. Ale já si myslím, že někdy je lepší využít takovéto pracovní metody, protože to vytváří důvěru mezi členskými státy. Když já odstraním moji překážku, vy odstraníte zase svoje překážky a vidíme, že k žádné katastrofě nedošlo, naopak, a že podniky mají větší šance a příležitosti. Takže toto by možná bylo řešení a já bych vás chtěla eh, požádat, abyste se obrátili na pana Bretona, který má na starosti Task Force, aby vám řekl, jak toto funguje, až tedy budete mít příležitost. A závěrečná slova nebudu na tom eh, vynakládat příliš mnoho času, protože vy víte podrobně, co je potřeba pro to, aby fungoval digitální trh. My jsme vzali v potaz práci Evropského parlamentu a je to součástí našich eh, příprav. Budu se tedy velmi eh, těšit 2. Eh, prosince. Bude se to tedy nad akt o digitálních službách a o digitálních trzích, ale také brzy se bude jednat o akt o zprávu dat. Jedná se o citlivá data, která jsou v veřejných rukách, tedy ta, ty citlivé údaje, kde není povinnost je sdílet, ale pokud veřejnost se rozhodne se o to podělit, takže jak se e, tedy o to podělit. A potom otázka toho, e, které údaje by se měly sdílet, které údaje by měly být e, k dost dostupné a také znovu použití a potom rámec pro umělou inteligenci, to bude také příští rok. A pokud jde o zajištění toho, že budeme mít opravdu vnitřní jednotný trh, který bude fungovat, tak po Bílé knize o, zahra- o zahraničních dotacích, tak my se e, zaměřeme na to, jestli můžeme přijít s nějakým legislativním návrhem koncem tohoto roku. Protože samozřejmě v případě vnitřního trhu, tak tady máme stejný soubor pravidel pro všechny, nezávisle na tom, pod jakou vlajkou jste. A to je jeden z těch důležitých závazků. Když hovoříme o, o, o takovéto legislativě, nejedná se o to, odkud pocházíte, ale že podnikáte v rámci vnitřního trhu, že poskytujete eh, výrobky či služby evropským občanům. Eh, děkuji vám velmi za tuto výměnu. Vážím si eh, také debaty, kterou jsme měli v pondělí bylo tam více než 60 osob, které se zúčastnily, bylo to velmi intenzivní a e, doufám, že e, nalezneme společná řešení. Děkuji vám ještě jednou za tuto výměnu a ráda se k vám vrátím, jakmile ten návrh bude připravený. Um, thank you so much. E, děkuji vám. Um, výkonná místo předsedkyně za váš čas, za eh, výměnu. Těšíme se na legislativní návrh IMCO do toho byl opravdu velmi intenzivně zapojen. Eh, tímto eh, uzavřu náš eh, bod a budu pokračovat s posledním bodem našeho pořadu jednání. Je to bod číslo 16, lootboxy v online hrách a jejich dopad na spotřebitele, zejména mladé spotřebitele. Komise zadala studii, vyslechneme si výsledky z této studie a já bych chtěla dát slovo paní Anet Ceruli Harms. Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila. A děkujeme za to, že jste přišla mezi nás. A e, paní doktorka má 10 minut na prezentaci studia, potom bude prostor pro dotazy. Prosím. Hello, thank you very much for the... Dobré dopoledne, děkuji za úvod. Ano, já jsem Aneta Čerly Harms a jsem eh, behaviorální ekonomkou na Institutu pro eh, ekonomickou politiku a je mě eh, ctí, že mohu dnes promluvit v vašem výboru. Asi víte, že tato studie byla zveřejněna v červenci a vycházela tedy ze studií rozhovorů s odborníky. Takže toto je struktura e, naší prezentace. Tak e, já nevím, e, kolik z vás má zkušenost s online hrami, ale ten problém lootboxů se skutečně velice diskutuje, poněvadž oni souvisí se závislostí gamblerskou a jsou zde další problémy. V první části studie eh, se soustředujeme na definování a klasifikaci lootboxů, abychom tady věděli, jaké jsou tady druhy, eh, jak fungují a abychom tady pochopili, jaké elementy těchto lootboxů eh, mohou být škodlivé. V této studie, studii naše definice byla, že jsou to Eh, součásti těch her, které jsou obvyklé v rámci té hry dostupné a můžete si je volitelně zakoupit za eh, peníze. Eh, v zásadě, než ten lootbox otevřete, nevíte, co je vevnitř. Takže podívejme se, jak se dostat k lootboxům. To je na levé straně toho snímku. Takže de facto jste ve hře abyste se tedy k ní dostali, tak musíte dokončit určitou hru nebo eh, určitou úroveň hry, eh, nebo může, musíte hrát nějakou dobu, nebo musíte na něco počkat a potom se dostanete k tomu lootboxu. Eh, nicméně, pokud chcete zkrátit to čekání, tak si můžete tedy přečíst nějakou reklamu a tím se to urychlí, nebo de facto Eh, máte ještě další možnosti, eh, jak eh, do toho lootboxu třeba nahlédnout. Mohou stát poměrně hodně peněz. Čili jsou to de facto možnosti, ale je to důležité z tržního hlediska, poněvadž to zvyšuje tedy příjmy tedy poskytovatelů těchto her a může to být s určitým způsobem nebezpečné. Takže toto je přístup lootboxu. A teďka, jak eh, oni vlastně odměňují. Takže tam je jakýsi eh, mechanismus, náhodný mechanismus, který je tu transparentnější, tu méně eh, Dále eh, ty lootboxy, některé tedy mohou se objevovat často, některé málo kdy. Ale eh, pokud ten systém eh, není příliš transparentní, tak je velice těžko jak si se dozvědět, za co vlastně platíte, než si tedy otevřete ten lootbox. Eh, to, co vlastně je v tom lootboxu obsaženo, to je až sekundární. To mohou být nějaké schopnosti, nějaké mapy, mm, nebo třeba eh, můžete si tím vylepšit svého avatara. A eh, pak je tady otázka změny hodnoty. To je celkem okrajová záležitost, okrajový fenomén. Někdy Eh, se může stát, a už se to řeší, že tedy ty položky, které jsou v tom lootboxu, eh, že se s nimi dá tedy obchodovat a dokonce eh, dá se to proměnit na hodnotu v reálném světě. A to je vlastně ten problém, kdy se to začíná podobat gamblingu a může to vytvářet tedy podobné psychické reakce. A teď tedy behaviorální efekty lootboxu. Než se do toho dostanu, tak tady mám vlastně tři eh, problémy. Za prvé, eh, je tady málo tedy výzkumu, které by, které by dokázaly, jestli ty lootboxy jsou skutečně škodlivé. Druhá věc, lootbox je jedním z Eh, řady problémů, které jsou spojeny s hrami a další věc, třetí věc je, eh, že eh, nejohroženější jsou děti. Takže pokud se podíváme na výzkum, takže my máme dneska už tedy důkazy o tom, že obsah lootboxu má určitý psychický vliv, ale nevíme, nemáme toho dost skutečně eh, máme tedy důkazy, které jsou pouze korelační a zatím nikomu se nepodařilo jednoznačně zjistit, jestli ty lootboxy jsou skutečně škodlivé. Další věc, eh, pokud hovoříme o tedy problematickém designu her, tak eh, těch eh, rysů v tom designu může být mnohem více nejenom lootboxu. Například Eh, například eh, k tomu, aby si lidé byli přiměti k tomu, aby si to eh, koupili, využívá se známý behaviorální zkreslení. A to jsou věci, které známe i z jiných spotřebitelských trhů. Máme tady třeba složité, složitou cenotvorbu a složitou nabídku strategií. Takže tady jsou různé atraktivní promoce, které tedy eh, jak si vás mohou lákat a zároveň vám mohou eh, začít nebo spustit předplatné. A to je skutečně problém, to se dá těžko eh, těžko předvídat. Pak jsou tady metody klasického kondicionality, to znamená, že tam mohou být animace, zvuky, světla, Eh, které jak se eh, dokážou eh, stimulovat naše mozky podobně, jako jsou to hrací automaty. Takovéto techniky matou lidi, lidi prostě vnímají nějaký jinak ty obsahy těch lootboxů a de facto ty lidi tlačí do závislosti. Pokud se týče dětí, tak samozřejmě problém těch lootboxů a dalších prvků ve hrách Eh, mohou ohrožovat zejména děti, poněvadž nejsou ještě mentálně dospělé a dokončené. Pořád se utvářejí. Je to problém nejenom u opravdu malých dětí, ale také u adolescentů a mladých eh, dospělých. Skutečně i my dospělí eh, také těžko posuzují a chápou různé možnosti, čili u dětí Eh, je to ještě silnější. To tady znamená, eh, nebo eh, měla bych říci, že hrací průmysl se nesoustředuje hlavně na děti, nicméně je pravda, že většina dětí dnes hraje hry a zhruba třetina dětí tak činí pravidelně. V tom grafu je vidět, že Eh, tady většinou eh, za to platí, utrácejí za to poměrně malé části. Eh, nicméně vidíme také lidi, kteří, nebo děti, které utrácejí hodně a poměrně hodně rodičů nemají, nemá v podstatě zájem a nemá přehled o tom, kolik jejich dětí vlastně Eh, za to utrácejí. Takže první věc, první část té prezentace nám ukázala, eh, že lootboxy eh, jsou problémem, máme na to studie a výzkum a teď se podívejme na, na to z právního hlediska. Tak je jasné, že řešit se to může. Na evropské úrovni víme, že EU má e, omezené legislativní pravomoci v oblasti gamblingu, e, poněvadž e, de facto tato zodpovědnost je na úrovni členské země. Evropské kroky jsou zatím omezené na konzultace expertů, diskusní skupiny a podobně. Na národní úrovni je možností více a členské státy se k tomu staví různě. Podle našeho přehledu se ukázalo, že Belgie, Nizozemí a Slovensko eh, považují lootboxy za gambling. A Belgie a Nizozemí ty lootboxy de facto eh, de facto zakázali nebo částečně zakázali. Na Slovensku se to dosud řeší. V dalších členských zemích lootboxy nejsou považovány za gambly. Promiňte, máte už jenom minutu. Vzhledem eh, k tomuto eh, právnímu prostředí, jakým způsobem se to řeší v praxi. Takže někteří to tedy zakázali a jiní se snaží jít zlepšováním informovanosti o lootboxech tady to je vlastně cesta, eh, jak si dávat eh, rodičům a dětem eh, možnost uvědomit si, o co tady jde. Tady někteří od developeri de facto dávají více informací, poskytují lepší informace o lootboxech a taky o jejich cenách. Závěrem ne všechny lootboxy jsou eh, škodlivé, ale v podstatě jde jenom eh, málo z nich, které splňují definici gamblingu. Takže ty eh, lootboxy proto nejsou zcela mm, řešeny nebo řešení, řešitelný. A také je tady problém pro integritu společného trhu. Problématika online her je tedy širší než pouze ty lootboxy, takže by bylo dobré k tomu přistupovat eh, holističtěji, například uplatňovat pravidla a opatření na ochranu spotřebitelů. To může tedy eh, být efektivní zde, tak jako na jiných eh, částech trhu. A v neposlední řadě skutečně můžeme doporučit, aby toto bylo dále eh, sledováno a studováno, tak aby ty akce, které chceme podniknout, byly eh, eh, měly tedy ty žádoucí účinky. To je ode mě všechno a jsem připraven odpovídat na vaše dotazy. Ano, děkuji. Můžete si prosím vypnout mikrofon? Tak, teď budeme mít dvě kola otázek, vždy tři otázky a pak odpověď a pak bude další kolo. Dvě minuty na otázky a tři minuty na odpověď. Začneme panem Antoniem Manderasem z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že bychom opravdu eh, měli využít herní průmysl, protože jde o nový způsob vzdělávání, má obrovský obrat a EU by měla být eh, světovým centrem herního průmyslu, protože tento průmysl může být velmi transparentní a zároveň eh, potřebujeme předpisy, které chrání především mladé spotřebitele nemusíme mít, ne, nemůžeme se dostat ke stejné situaci eh, jako u tabákových produktů, kde eh, tyto vzbuzují závislost a je to časté. Eh, u her se může stát totéž. Co se týče lootboxů, to vidím u svých vnoučat a já dělím hraní pro děti do několika částí, kde chytré mladé děti mohou zlepšovat své dovednosti, pak máme hackery, kteří ty dovednosti a zbraně například kradou a pak máme děti, které za uh, tyto dovednosti platí. A to je problém. Já jako nizozemec mám rád okamžitá řešení, takže bych se rád zeptal paní doktorky, jestli uh, tato řešení můžou fungovat například znovu to srovnám s tabákovými produkty, fungovalo by například trvalé varování na obrazovce, eh, takže rodiče, když se podívají na obrazovku svých dětí, eh, uvidí, že je možné, že se bude u jejich dětí budovat závislost na těchto lootboxech. Že se může jednat o eh, vstupní bránu do hazardu, jak říkají někteří odborníci je také možné eh, nějak zastropovat počet hodin, eh, kdy děti hrají. A následně se hra zavře, řekne, připravujeme se na zítřek, vraťte se zítra. Další možné řešení je, aby lootboxy byly opravdu velmi drahé, protože když budou příliš drahé, tak si je děti nebudou moci dovolit. Myslím si také, že potřebujeme více výzkumu, který uh, opravdu ukáže uh, tu to propojení s, se závislostí na hazardu. Děkuji teď za SAD. Eh, paní Christel Schaldemose. Can't hear you. My vás neslyšíme. Eh, zkusíme. Eh, teď už vás slyšíme. Teď už je to lepší. Ano, teď vás slyšíme. Možná zkusím aktualizovat své připojení. Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás, mluvte dál. Slyšíte nás? You. I can't hear you but I can't hear you. Já vás neslyším, tak vám obnovíme připojení. Is it better now? Funguje to lépe? Ano, my vás slyšíme, takže můžete mluvit. Já se omlouvám za ty technické problémy. Chci poděkovat Anete za její zprávu a prezentaci. Eh, bylo to velmi zajímavé. Mám několik otázek a pak možná nějaké připomínky. Za prvé, Zeptali jste se mladých lidí samotných, jak lootboxy vidí? Protože si myslím, že by bylo zajímavé slyšet jejich názory. Já jsem eh, velmi nevědecky tohle otestovala s přáteli svých dětí, eh, kterým lootboxy vadí. Eh, přijde jim, že je to vlastně takový trik, který je nutí déle hrát. Zároveň bylo by možné vytvořit nějaké jednotné definice pro Evropskou unii, máme tady vnitřní trh, který je ale rozdělený do různých odvětví, eh, vzhledem k tomu, jak eh, funguje regulace hazardu. Bylo by ale podle mě jednoduché mít alespoň jednotnou definici, jestli lootboxy jsou hazard nebo ne. A pak ještě připomínka. Já si myslím, že v této oblasti musíme něco dělat, protože musíme chránit děti a mladistvé. Myslím si, že bychom měli požádat komisi, aby přišla s návrhy, jak tento problém řešit. Vidíme, že tahle oblast je problémová a neměli eh, bychom přijmout to, že eh, odvětví eh, vlastně designuje hry tak, že lidé nemohou kontrolovat své chování a mladí lidé především. Děkuji, Kristl. Teď uh, Renew. Presidenta, eh, gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také autorce eh, zprávy. Děkuji za to, jak je to mm, napsané a také považuji za velmi dobré závěry této zprávy. Tento kontext je velmi eh, seriózní. Eh, gambling je jedním z obrovských eh, problémů naší společnosti a především u mladých a u dětí a dospívající mládeže. Je jasné, že tento druh nástroje, tedy tady tyto lootboxy, můžou vést k tomu, že lidé eh, skončí eh, jako hazardní hráči. Je tedy velmi důležité udělat si obrázek o tom, co to je. A je důležité, abychom zachránili naše mladé eh, před takovouto strategií. Eh, musíme si uvědomit, že kořist eh, ve hře je vždy hráč. To je jasná věc. Dospělí mají schopnost se rozhodnout, ale eh, děti jsou obzvláště zranitelní, proto je tato zpráva tak důležitá. Já si myslím, že je naší odpovědností Eh, v Evropském parlamentu toto téma řešit, protože tady eh, chráníme velmi zranitelnou skupinu a to jsou mladí. Myslím si, že musíme mít evropskou legislativu, která by toto řešila. Ano, je eh, pravda, že hazardní hry nejsou v pravomoci EU, ale v čem má EU pravomoce a to jsou eh, pravidla pro ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu. A proto bych se vás eh, chtěl zeptat, jak eh, vnímáte to, že by se vytvořil evropský legislativní rámec, jak byste řešila otázku harmonizace, to znamená Eh, aby lootboxy eh, nemusí spadat jako do hazardních her, ale že by to byla hrozba pro ochranu spotřebitele a tím pádem už by to bylo součástí evropské legislativy a už končím, paní, paní předsedkyně. A potom zdali doporučení komise z roku 2014 by byla dobrou startovací pozicí pro bezpečné hazardní hry. Děkuji. Um, Děkuji. Teď dám slovo Anete na tři minuty. Zkuste prosím být stručná. OK. Výborně. Děkuji všem za jejich otázky. Jsou velmi zajímavé a jasné. Takže odpovím je e, po jedné. Ta tři potenciální řešení z Nizozemska První otázka se týkala, jestli by mohlo pomoci varování, aby rodiče o lootboxech věděli. Já si opravdu myslím, že je užitečné jasně informovat spotřebitele, které hry obsahují lootboxy a co to je. Eh, máme tady ratingový systém PEGI, který už v této oblasti něco dělá, vytvořili nový eh, popisek obsahu, aby rodiče a spotřebitelé věděli o lootboxech a myslím si, že bude zajímavé si počkat na fakta o eh, efektivitě a srozumitelnosti eh, tohoto popisku. Myslím, že vznikne na konci tohoto roku nebo příští rok. Omezení času ve hře už existuje. Všechny velké Eh, platformy a vývojáři už eh, mají možnost kontrolovat čas ve hře a rodiče mohou kontrolovat tento čas hraní pro své děti. To může být velice efektivní a prospěšné. Eh, může to zabraňovat škodě u hráčů a myslím si, že by to mělo být více propagováno. Měli bychom to popisovat spíše jako systém hráčské kontroly než rodičovské kontroly, protože to je pro všechny. Co se týče řešení výrazně zdražit lootboxy, nevím, jestli by to problém řešilo úplně efektivně, protože už teď máme lootboxy, které jsou velmi drahé a ty se přesto kupují. Pro některé děti je obzvláště obtížné si spojit, že tady utrácí tolik peněz, takže si myslím, že to by asi nebylo efektivní. nemluvili jsme úplně s mladými lidmi konkrétně, samozřejmě eh, více než na úrovni jednotlivců, ale víme, že některým hráčům lootboxy opravdu vadí a proto se od nich průmysl snaží v některých případech odkročit. Pak jestli je možné udělat evropskou definici lootboxu ve spojení s hazardem, já myslím, že tady má EU opravdu omezenou pravomoc takže eh, ty definice u hazardu jsou si většinou podobné. Je tady otázka eh, náhodné šance a zásadní je také převod na reálnou hodnotu, což často eh, není pravdou u všech lootboxů, takže si myslím, že jednotná definice lootboxů napříč EU není úplně jednoduchá věc. Řada z vás navrhla jít spíše cestou ochrany spotřebitelů a já myslím, že to je užitečnější. Viděli jsme i řadu jiných trhů, eh, zde byl například zmíněn trh s tabákovými výrobky. A tam eh, došlo k obrovskému pokroku právě ve sdílení informací a popisků eh, o škodlivosti tabáku. A to si myslím, že je možnost efektivní popisování lootboxů. A také bychom měli zjistit, kdy přesně je dobré rodiče a hráče informovat o té škodlivosti a přítomnosti lootboxů. Právě tady potřebujeme více výzkumu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď bude druhé kolo otázek. Začneme ID a Virginie Žiron. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto výbornou studii o velmi novém tématu. To téma se ale týká nás všech. E, především rodičů s mladistvými dětmi. Já jsem četla tu zprávu o lootboxech a problémech, které představují pro mladé lidi a problémech, které se týkají právě pladeb v těchto hrách. A právě také obtíží se závislostmi u eh, těchto eh, typů her eh, to může opravdu být zásadní výdaj pro rodiče a máme také různé typy profilů a rodin. Jedna třetina našich dětí utrácí peníze za zábavu na těchto platformách. A zde je jasně vidět, že to nijak nepomáhá jejich práci třeba ve škole. E, zmínila jste, že e, utrácí 20 až 80 euro za měsíc a to je velký problém. Samozřejmě zde ani nepomáhá koronakrize, protože karanténa znamená, že lidé vítají digitální zábavu. My musíme chránit, chránit přímé i nepřímé spotřebitele. Víme, že e, zde často jsou eh, psychologické vzorce, které jste zmínila ve své zprávě a musíme chránit především mladé lidi. To musí být naší prioritou v oblasti ochrany spotřebitelů. Já eh, souhlasím s většinou vašich doporučení a mám uh, otázky. Identifikovali jste uh, hlavní uh, vlivné dodavatele lootboxů v Evropě a ve třetích zemích a získali jste také jejich názor na toto téma. Děkuji. Eh, teď musíme mluvit už eh, anglicky, protože tlumočníci musí odejít. Mám ještě eh, tady dvě otázky. První je Kim, Kim van tak za zelené. Please press on the speak button.